Mes chers collègues, bonjour. Bonjour, bonjour. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Ça va bien? Allez, mes chers collègues, nous commençons. Pokračujeme s prvním bodem na našem programu. Je to výměna názoru s Evropským koordinátorem pro kodury TNT a zejména se budeme bavit o mořských dálnicích, není také provozu železničního ERTMS. Dobrý den, paní Grapíny. Jak víte, toto jsou dvě horizontální priority. Je to eh, program, který eh, dotuje tyto projekty. Je tam poměrně výrazná dotace a proto je potřeba, abychom o, diskutovali o pokroku v této oblasti s našimi koordinátoři, kteří tyto projekty mají na starosti. A já mám e, velkou radost, že tady můžu přivítat pana Bodeviga, který má na starosti mořské dálnice, a pana Matiase Ryteho, který má na starosti ERTMS, Evropský systém pro řízení železniční dopravy. Takže tady vítejte, přeji vám hezký nový rok a my se těšíme, že s vámi budeme moci pravidelně setkávat, ale vaším úkolem je dnes nám dát eh, přehled současné situace. Začneme vámi, pane Bodevigu. Prosím, máte sedm minut na úvod, abyste nám řekli, jak na tom jsme s mořskými dálnicemi, což je velmi dlouhý projekt, už eh, se o tom mluví eh, více než 20 let, takže bude snad už eh, eh, před námi brzké řešení a snad také napomůže řešení klimatických problémů. Madame Chair, dear Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, pro mne je velkým potěšením, že se zde můžu s vámi setkat v mé nové funkci jakožto evropského koordinátora pro mořské dálnice, abych vám představil naše priority pro síť TNT. Již několik let jsem byl také koordinátorem devíti koridorů, baltského, jaderského, což byl obrovský projekt svého druhu. No a tím, že jsem byl zapojen v obou tématech, jak v koridorech, tak v horizontálních prioritách, mi velice jasně prokázalo vzájemné benefity těch horizontálních priorit, co se týče rozvíjení sítě TNT. A ano, Ehm, je důležité si uvědomit toto propojení ve funkci koridoru. Silně se to vlastně, hlavně se to zaměřuje na nejkratší eh, možné eh, tratě nebo eh, cesty, jak spojit evropské přístavy a zajistit i tranzit zboží. Je to velice mocný, mocný názor pro to, abychom odstranili z území kontinentální Evropy tyto převozy nákladů. Také to podporuje samozřejmě i obchodní výměnu i s třetími zeměmi, nejen na úrovni EU. A je důležité také zajistit přístupnost periferních oblastí, takže z tohoto důvodu je opravdu zásadní mít efektivní systém pro Evropu a tento program evropského nástroje je důležitý v tom, že vlastně propojuje přístavy různých zemích a tímto nám prokazuje tu jasnou přidanou hodnotu Evropské unie. Dále ale musíme také uznat, že toto, eh, eh, tyto mořské dálnice, to není jednoduchý projekt, protože jsou tu určitá omezení, například eh, omezení kritérií způsobilosti. A tyto mořské dálnice, to si uvědomujeme, celý tento program ještě může být do budoucna velice vylepšen. Proto je důležité také mít ještě řádně stanovené podmínky a pravidla. A následující revize sítě TNT bude dobrou příležitostí pro to, abychom právě přepracovali tato pravidla, uvědomili si tu správnou dimenzi a doufám, že to bude takový překlenovací koncept a že vše bude fungovat ve prospěch celého toho mořského evropského prostoru. A také je důležité zdůraznit, jak eh, významná je integrace v té dopravní přepravě dopravě. Tady to propojení eh, mezi přístavy by tady ještě mělo být vylepšeno. No a z tohoto hlediska už jsme se dotazovali členských států, příslušných námořních združení, jak eh, lépe tedy vypracovat a připravit určité pokyny a normy. A určitě i tady váš výbor TRAN bude mít zprávu z vlastní iniciativy a proto tedy já vám mohu nabídnout moji podporu a rád se s vámi setkám, abychom si vyměnili ty různé náhledy a doufám, že dojdeme k nějakému společnému závěru. A s ohledem na lepší integraci těch budoucích koridorů mořských dálnic je e, důležité si uvědomovat charakteristiky také nových e, e, přímořských míst a řečišť Tady proto potřebujeme pracovní plány, které budeme představovat členským státům v nadcházejících týdnech. Máme také společné pracovní skupiny, na kterých pracují také moji kolegové z koridoru. A myslím si, že toto propojení mezi i řeč mezi ústí řek a propojení na další mořské trasy je velice důležité. Takže máme také eh, speciální mořskou skupinu pro Jaderské moře. Tady eh, spolupracují s kolegy, naposledy jsme se setkali minulý týden a pak je to také ještě otázka eh, propojení z Irska s ohledem na blížící se Brexit. Tento druh spolupráce je zase eh, důležitým příkladem toho, jak ty mořské dálnice budou fungovat a pracovat. Eh, snažíme se vytvářet tady eh, nové lodní trasy mezi Irskem a Francií, které budou schůdnou alternativou pro tedy to, to blížící se změnu i po e, změnách e, celních pravidel. Budeme také řešit e, výzvy námořního odvětví. Máme tu témata, jako je greening nebo digitalizace a při zpracování údajů třeba v přístavech nebo při eh, vyloďování zásilek. Máme tu celou řadu dalších projektů v eh, cenově eh, řádově několika stovek milionů eur, takže jsou to významné částky a myslím, že samozřejmě zase tady můžeme spoléhat na spolupráci s Evropským parlamentem. Máme tu tedy to, eh, ten dopravní námořní eh, režim, který by měl pomoci eh, zase řešit zasílání zboží prostřednictvím lodí. Pracovní plán. V tom se zaměříme na vytvoření udržitelného námořního prostoru, který bude plynulý a schůdný, tento nový prostor má pomoci také bojovat proti klimatickým změnám a zároveň pomoci kontrolovat kvalitu vody. Proto potřebujeme investice, snažit se o snižování emisí, například prostřednictvím hledání alternativních paliv a pak také jsou tu i další možnosti, jako jsou určité daňové pobídky. V rámci námořního, námořního druhu dopravy se, eh, se snažíme zajistit eh, propojení s různými například železničními koridory, i se silniční dopravou. Eh, cílem je vytvořit opravdu inteligentní námořní prostor za využití digitálních nástrojů, za pomoci samozřejmě příslušných průmyslových odvětví a ještě bych chtěl připomenout, že naším výsostným záměrem je vytvořit opravdu silnou námořní dimenzi sítě TNT, která eh, zajistí eh, jaksi plynulý přechod z lodí na silnice a opačným způsobem. Celkově tedy si přejeme větší míru udržitelnosti a a uvědomujeme si, že tady v této oblasti jsou i určitá omezení. Určitě vítáme Evropský Green Deal, ten je naprosto zásadní v boji proti klimatickým změnám a v plnění stanovených cílů. Ale lituji, že eh, krátké trasy lodí tu nebyly jaksi započítány, je to udržitelný druh dopravy. Podle mého názoru je to problém, protože dvě pětiny eh, objemu uvnitř EU je právě připravován eh, po krátkých trasách po lodích. Musíme tedy tento druh dopravy zvážit i s ohledem do budoucna, takže bych rád získal větší podporu z vaší strany, výboru TRAN, v této věci Bohužel ani eh, usnesení Evropského parlamentu se tomuto tématu nevěnovalo. Měli bychom se tomu tedy věnovat. No a na závěr bych vám chtěl poděkovat za pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji vám za vaši prezentaci a teď Hned přejdeme k panu Ritemu, který bude mluvit o železniční dopravě. Také máte sedm minut. Eh, madame la présidente, eh, eh, honorable members of parliament, ladies and gentlemen, it's a great... Vážení dámy a pánové, členové parlamentu, jsem zde tady poprvé, abych vám mohl předložit zprávu o tom, co vlastně děláme jako koordinátoru už asi rok. Já vím, že vy se zajímáte o tyto zprávy, takže já jsem tady proto, abych o tom ETMS e s vámi debatoval a se svým pracovním plánem vás známím, doufám, někdy v květnu a budeme mít možnost eh, dále eh, jak si to eh, prodiskutovávat. Pokud se týče RTMS, podle mě už nám to trvá příliš dlouho. Eh, v loňském roce jsme to poněkud urychlili, to je jasné. Ale v této souvislosti eh, s potěšením eh, mohu říci, že už nejsme u otázky, zda to vůbec bude, ale spíše kdy a jak to implementujeme. S vámi tady Eh, snad eh, se budeme moci spolehnout na to, že to eh, kdy bude urychleno a jak, že to bude tedy jednodušší. My máme vlastně realitou, tako, realitu takovou, že my máme vlastně ERU, to je systémový úřad, a s tím tedy do toho začíná spadat také železniční doprava, pak se tím zabývají DG Move a e, další DG a teď konečně můžeme říct, že byla navázána spolupráce. Takže já poměrně e, docela věřím, že se nám to podaří. A e, v loňském roce jsem se snažil spolupracovat se všemi, Eh, stranami, to znamená národními úřady, příslušnými eh, jaksi, firmami, které v tomto, nebo zástupci tohoto oboru. Eh, najdete to podrobněji na mé webové stránce. Zhruba 90 setkání jsem loni absolvoval. No a po tomto nadšeném úvodu dovolte několik střízlivých fakt. My máme Evropský fond pro eh, zavádění RTMS. A tady bych chtěl tady eh, jak si složit poklonu panu Karlu Vinčíkovi, mému předchůdci v posledních 14 letech. Takže ten eh, plán je, už existuje. Do roku 2030 chceme realizovat asi 15 000 kilometrů Vidíte, jak to zatím probíhá na tomto slajdu a je to pořád eh, mnohem méně, než kde je zbytek světa. Teď jsme zhruba na 36-37% eh, plnění eh, našich cílů pro rok 2023. A to bude zásadní rok, protože členské země se zavázali v roce 2020 eh, vybudovat 4 000 kilometrů RTMS. Máme určitá spoždění, ale nejsou kritická, pořád se dá ještě zvládnout. No a moje eh, druhá starost, a to je de facto eh, něco, co jsme zpočátku tak trošku přehlíželi, a sice potřebujeme také ambiciozní program obnovy železničních vozidel. To se týká tedy lokomotiv a vagónů. Máme tedy zatím plán, kde bychom měli být v roce 2030. Eh, Můžete to porovnat s koridory a s úspěchy v jednotlivých zemích. Eh, potřebujeme nějakých 15 eh, až 21 tisíc nových vozidel ale potřebujeme také 8,5 až 13 tisíc eh, lokomotiv, které potřebují přezbrojit, tedy technologicky upgradeovat. Tady eh, je to tedy otázka, kolik těch eh, lokomotiv by mělo být renovovaných ročně. To je jedna z věcí, na které se soustředil a já doufám, že Eh, postoupíme vpřed a to i včetně mého pracovního plánu ohledně evropské strategie eh, uvádění na trh nových vozidel. Ekonomicky to dává smysl, eh, když, i, i když se budeme soustředovat jenom na tratě a ne na vozidla. Eh, další věc, eh, to jsou peníze. Eh, vy to velice podporujete. My jsme v loňském období na to vynaložili asi 1,1 miliardy. Teď by to mělo být mnohem víc, 1,9. Pořád pracujeme s financováním, které možná bude, respektive bude Eh, možné. No a když to mám tedy eh, říct eh, ovšem zcela jasně a bez příkras, jak to vlastně má být, tak jednoduše a prostě potřebujeme více peníz, peněz z regionálních fondů, potřebujeme EIB, potřebujeme také národní fondy. Čili de facto potřebujeme stabilní finanční rámec, abychom měli eh, jednoduše a prostě tu průmyslovou kapacitu, abychom toho dosáhli. Eh, času už mnoho nezbývá, nicméně já bych chtěl upozornit ještě na další dvě věci. Máme víc než 20 signálních soustav eh, v našich českých zemích, to samozřejmě nemá smysl my jednoduše e, musíme toto e, postupně utlumit, to jsou ty systémy třídy B takzvané, a já v příštích měsících e, se právě na toto budu soustředovat, tedy na postupné utlumení těch systémů třídy P. Proč to trvá tak dlouho? Protože my jsme uprostřed přechodu od starého světa k novému. A tento přechod je daleko eh, nákladnější a komplikovanější, eh, když musíme brát každý, v každém okamžiku ohled na starý systém. To je jedna věc. A druhá věc je třeba ERTMS zjednodušit. A vlastně, když hovoříme o RTMS, hovoříme o systému řízení železnice. To není jenom eh, signální soustavy a eh, komunikace, tedy rádiová. Tady vznikají i nové věci a my to budeme muset všechno zvládnout způsobem, eh, kterým to nenarušíme. A my ty investice potřebujeme teď. Moje zkušenost z loňského roku je taková, že kdekoliv se hovoří o ERTMS, tak je to považováno za jakýsi zlatý standard globálně. A je to v podstatě tak, že ERTMS se eh, implementuje rychleji mimo Evropskou unii, což je jednodušší, paní Vesto dělá na zelené louce. My musíme zvládnout komplikovaný přechod a když to zvládneme rychle, eh, pak budeme schopni položit eh, základy efektivnějšího železničního systému, což já tady jaksi souhlasím s vámi. Eh, ano, potřebujeme i jiné, i jiné, jiné tedy dopravní způsoby, ale železnice to je ta páteř. Děkuji vám za eh, vaše prezentace na úvod. Eh, nebudeme ztrácet čas a dám slovo koordinátorům a jako první pan Marinesku na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, a těším mne, že opět předsedáte zasedání. Děkuji panu Etienovi, že tady zajistil náhradu za sebe. About decarbonization of maritime transport. Vy hovoříte, pane Bodevigo, o dekarbonizaci námořní dopravy. Já bych rád slyšel nějaká konkrétní opatření. Možná byste mohl hovořit více detailněji, co tím konkrétně myslíte. A dále se chci zeptat v rámci vašeho hodnocení systém trajektů pro přepravu kamionů já nevím, například přeprava na úrovni Itálie z Janova do Benátek, tak, aby se odlehčilo, a aby se snížily emise. My jsme o tom již minule hodně hovořili a panu Rutemu vám děkuji za vaši práci. Systém RTMS e je velice dobrým systémem, ale já bych se chtěl zeptat, zda jste brali v potaz také stav eh, s interoperabilitou, pak možnost standardizace železnic obecně, ale i v rámci systému RTMS a interoperability už jsem zaslechl, že to není na takové úrovni, jakou bychom mohli mít, že jsou tu různé systémy a myslím si, že to nemáme zapotřebí. A víte, eh, ohledně věci Green Dealu, tady se eh, hodně o tomto um, hovoří, hovoří se o přesunu na železnice, tedy náklad na železnice. A ohledně eh, koridorů, ty nefungují tak, jak by měly, jak se předpokládalo před nějakými sedmi, osmi lety. Myslíte si, že zavedení ERTMS na všechny ty koridory nákladní tak, aby se staly atraktivními pro ty eh, příslušné podniky, aby přepravovali náklad na těchto koridorech. Mohlo by to tak být? Děkuji, pane Marinesku, a za socialisty, pan Danielson. Děkuji vám. Já děkuji oběma řečníkům za velice zajímavé prezentace. Co se týče mořských dálnic, Mám několik otázek, možná obecně. A ta první, jaké jsou zatím hlavní nedostatky, co se týče stanovování ambicí e, tohoto projektu. A za druhé řekl jste, že tedy důležitým pilířem je otázka udržitelnosti a že to závisí na úrovni ambice komise na Green Dealu a tak dál, ale co vy konkrétně si myslíte, že jsou ty hlavní výzvy pro to, aby námořní sektor byl udržitelnější? No a za třetí, ohledně interoperability, já také sdílím názor, že toto je naprosto nezbytné v rámci řešení. Máte nějaké konkrétní příklady, které bychom mohli zmínit, které by pomohly regionům, zemím vylepšit tu otázku interoperability? s pozemní dopravou. A pak otázka ohledně ERTMS. I pan Marinesku to zmínil, to je naprosto klíčový systém pro to, abychom měli dobře fungující železnice v Evropě. Já jsem samozřejmě neslyšel úplně všechno, co jste řekl, musel jsem odejít, ale víme, že i přesto, že se eh, jak si na tomto pracuje, tak stále zaostáváme. A já mám zkušenost, alespoň z mé vlastní země, že tento systém se stává čím dál kontroverznější, protože máme regiony, kde je toto již zavedeno, byly na to vynaloženy náklady a, a aby to byl opravdu celoevropský systém, tak eh, eh, vlastně eh, stále vnímáme, že je to zatím jenom systém na jakési místní či regionální úrovni. Jsou tu regiony, které tedy postupují rychle, investují a z politického hlediska již nemůžete obhájit ty investice, takže jsou tu určitá rizika, ale je třeba vědět v rozumné míře, jaké, jaký ten scénář časový je realistický, co můžeme udělat pro to, aby ten systém nezaostával. Já vám děkuji a nyní pane Rike. Content de revoir euh, nos coordinateurs. Já jsem rád, že se s vámi eh, opět setkávám. Chci se vás zeptat, jestli si myslíte, že by bylo možné lépe integrovat mořské dálnice prostřednictvím nějakého eh, spojenectví nebo tím, že by určité trasy byly dokončeny eh, v rámci soukromo-veřejných partnerství a v kontextu eh, Brexitu tady bude velký zájem o tom, aby bylo Irsko lépe připojené. A otázka pro pana eh, týká se financí. Kdo a jak bude financovat eh, vybavení eh, na tyto projekty. Už na to jsou vyčleněny prostředky, ale eh, budou to hradit ty dopravní společnosti nebo to je spojeno s těmi prostředky na infrastrukturu, protože to není úplně to samé, spíše by to asi měli hradit ti, kteří to budou provozovat. Děkuji, pane Rike, pan Kov má na dvě minuty. Eh, to Já bych se ještě chtěl připojit k té otázce kolegy ohledně financování. Mne by zajímalo, kdybyste mohl pohovořit detailněji o tom, kdo eh, vlastně eh, bude hradit ten systém ERTMS. A co se týče blokování či pomalého zavádění, můžeme za to vinit společnosti anebo země, členské státy? Kde jsou tedy ty překážky, ty bariéry? Spočívá to na těch jednotlivých železničních společnostech, společnostech, které nechtějí zavádět nové technologie, anebo je to v uvozovkách jednoduše té národní státní úrovně, pokud to tak můžeme říct. A pak co se týče lodní eh, přepravy, tady eh, jednou z těch výzev po Brexitu bude eh, otázka Irska a situace Irska, takže možná mohl byste také pohovořit více detailněji o této situaci. Vím, že se hovořilo o nějakých dodatečných železničních spojeních mezi Severním Irskem a nějakými přestavy eh, na území Francie. Zda by toto mohlo vyřešit. A pak ještě ta otázka týkající se lodní eh, středně dlouhé přepravy Vím, že tady e, Evropská unie by e, možná mohla vylepšit tu přístavní e, infrastrukturu, zabývat se tímto tématem, aby se tato záležitost vylepšila. Pan Komdemenos na dvě minuty. Děkuji, já budu hovořit anglicky. Mám otázku na pana Ruteho. Ano, můžeme se shodnout na tom, že tento systém RTMS by měl být vylepšen. 100 miliard eur vyčleněných prostředků, včetně tedy i e, oblasti digitalizace. A otázkou je, zda ten rok 2030 bude respektován a možná, jak nejlépe využít tento čas, e, tak e, to by mož, tady mi možná stálo za to, aby Evropská komise vyčlenila více prostředků pro tento systém prostřednictví Evropské investiční banky nebo za pomoci členských států. Prozatím máme pouze desetiprocentní pokrytí potřeb. Vnímám, co říkáte, to je rozhodně zajímavé, ale myslíte si, že Evropská komise by mohla v tomto na pomoci, aby se ta časová lhuta respektovala, protože celé toto téma je velice zásadní pro Evropu. Děkuji, pan Findesa, máte slovo. Děkuji. Eh, opětovně tady vítám pana eh, Riteho, pana Bodevika, eh, pana Riteho znám, když pracoval v DG Move Eh, nebyl jsem tady na prezentaci pana Bodeviga, takže k tomu se ptát nebudu. Chci se zaměřit na RTMS. Děláme si eh, starosti eh, se stavem pokroku, s tím spožděním a je to právě proto, že je, je potřeba zintenzivnit úsilí. Vy jste to sám říkal, aby se našly zdroje na dokončení Chci připomenout, že bude potřeba kombinace různých eh, fondů, CF, eh, InvestEU, ale dále troje eh, na blending, potom Evropská investiční banka a také národní prostředky. A to všechno s cílem, aby bylo možné tento cíl dokončit. A možná bude potřeba také se obrátit na soukromé investory. Takže já se vás chci zeptat, vzhledem tomu, co jste říkal, v jaké fázi je dialog eh, s komisí o podmínkách eh, eh, těchto prostředků. Myslím, že je všem jasné, že RTMS také bude plnit cíle zelené dohody. Je evidentní, že tento typ technologie by mohl zvýšit hustotu železniční dopravy, lepší využívání eh, prostředků, které mám, bez toho, aby se musela budovat nová infrastruktura a může to podnítit také ten intermodální přesun na nové způsoby dopravy. Takže eh, bylo dobře vědět, jestli to všechno je možné, jestli si to zasluhuje naše podporu. Mě by zajímalo, kdybyste se k tomu mohl vyjádřit k té politické podpoře, která bude nezbytná pro to, aby eh, bylo zajištěno financování. Děkuji, paní Kontora má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Bodevigovi za jeho projev. Ten eh, New Green Deal, představený Evropskou komisí, si klade za cíl snížit emise z dopravy o 90 to znamená, že silniční doprava se bude muset podstatně znížit z těch dnešních 75%, to znamená více železnic, více vnitrozemských lodních cest. Takže touto strategii pro ten eh, nový dopravní mix, ale nemáme eh, ještě propracovaný systém eh, krátkých lodních tras. Ovšem, podle komise dvě pětiny eh, vnit, eh, interkomunitního obchodu v Evropě je právě prováděn tímto způsobem. Možná by si tě tenté proto mohli napomoci, možná by to bylo eh, napomocné. Já bych tedy chtěla vědět váš názor týkající se tedy role, kterou tato oblast může hrát v rámci Green Dealu. A vzhledem k tomu, že přístavy nejsou jenom vstupní branou do těch eh, členských států, ke kterým náleží, mají i tu mezinárodní dimenzi, takže možná, že by přístavy mohly být podporovány jako to nadnárodní projekty. No a v neposlední řadě ještě eh, chci říct, že budu spolupracovat se stínovými zpravodaji. Děkuji a, a další řečníci nasleduje paní Bilba. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla položit otázku pana eh, Rueteho. Zdá se, že tu máme pozitivní zprávy, že vše pokračuje, že se vše vyvíjí. Nicméně, když vy tvrdíte, že i ty spoždění jsou pod kontrolou. Chtěla bych vědět, zda tomu tak opravdu je. A za druhé, co počítáte, s, s, jak hodláte zredukovat těch 20 kontrolních systémů, jak to tedy bude ohledně spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, jestli proto máte nějakou strategii, tu redukci systému 3 dB? jak budeme postupovat. No a za druhé, můžeme učinit adekvátní tranzici, abychom dosáhli eh, konkurenceschopného, udržitelného systému. Bez eh, dokončení toho systému TNT můžeme, nebo je to kompatibilní, vytvořit systém RTMS, aniž bychom měli kompletní TNT. Co můžeme udělat více pro to, abychom přesvědčili členské státy, že dokončit tyto projekty je velkou výhodou pro Evropu? Děkuji. Děkuji a paní Grapiny na jednu minutu. Vreau să mulțumesc uh, ambilor uh, invitați și pentru că nu avem timp foarte scurt câteva... Já bych uh, chtěla poděkovat oběma koordinátorům za to, že mezi nás přišli. Chci se ptat na eh, inteligentní systém zprávy přístavu. Je tady problém s tlumočením. IRTMS. Eh, lucrurile, sigur, ne-ați asigurat că va exista, dar nu ați spus și când. Ave- eh, Bylo řečeno, že se bude budovat tento systém, ale zatím nikdo neřekl, kdy to bude hotové. Někdo říkal, že tady je různý systém signalačního zařízení. Já bych chtěl slyšet, kdy to bude hotové, jak to bude moci monitorovat a potom jde o problém s konektivitou a operabilitou na železničích, ale víme, že ty systémy se od sebe zatím velmi liší, takže bych se chtěla zeptat, jestli je možné adekvátně zajistit tu konektivitu, jinak nemá cenu to investovat. A poté jste říkali, že členské státy mají povinnost vybudovat určitý počet kilometrů těchto tras, ale z čeho to mají platit. Jinak se ty lhuty nepodaří dodržet. Madame Monsieur Kalkin, la parole est vous. Kalkin, na jednu minutu. Merci, madame la présidente. Merci. Alors... Děkuji, paní předsedkyně. Já se obracím na pana Bodeviga. Ve své prezentaci jste říkal jednak, že politika mořských dálnic se má opírat o ty centrální koridory, ale na druhou stranu také říkáte, že chcete věnovat více eh, pozornosti odlehlým regionům. Já eh, jsem z jedné odlehlé oblasti, jsem z Brestu. Je to asi jediné město, které má více než 100 000 obyvatel a které je nejvíce vzdálené od těchto centrálních koridorů. Se podíváte na mapu, možná eh, s výjimkou Eh, severo, eh, západního Švédska, ale tam asi nejsou města s více než 100 000 obyvateli, ale obávám se, že se na to dívám z tak ze svého úzkého pohledu, ale zajímá to mé voliče a ostatní obyvatele tohoto regionu, jak chcete zajistit, aby eh, tyto odlehlé oblasti byly také připojené, a když se chcete příliš opírat o ty centrální koridory, o tu centrální síť. Děkuji. Paní Wind. Minut. Thank you for your short... Děkuji vám za váš přehled a budu dále hovořit dánsky. de faciliteter, der er behov for, for at flytte øh, Ano, aby tento systém fungoval, potřebujeme proto nezbytná zařízení a také nastolit rovnováhu mezi nákladem, převozem po silnici a železnici, Potřebujeme také zařízení pro ten transfer z jednoho eh, systému na druhý. Zamýšleli jste se také tím? Ja, guten Tag, um, Herr Bode. Dobrý den, pánové Bodevigu a Rüte. Já mám k vašim prezentacím dvě drobné otázky. Za prvé, jak zajistit to, aby země, které už jsou napřed s ERTMS, Eh, prostě eh, nezačali zaostávat, eh, když se teď rozhodneme, že budeme jiné podporovat. Protože jestliže přijdeme nyní s nějakým financováním, tak samozřejmě jedni ztratí motivaci. Že? Takže jak s tímto konfliktem se chcete vyrovnat? A za druhé, ta vazba mezi těmi eh, vašimi dvěma projekty, které fungují nejlépe, když spolupracují. Jak tedy vytvořit, eh, eh, když chceme mít chytrou železniční síť po celé Evropě, tak jak prostě to provázat, tedy železnici a vodní cesty? Já eh, bych také chtěl vyjádřit, já mám dvě velké otázky. Vy jste hovořil o zelené dohodě. Co očekáváte od zelené dohody a co navrhujete vy konkrétně, aby se tam dostalo do této zelené dohody z vaší oblasti? A druhá zajímavá věc, nebo věc, která mě zajímá, myslím, že už se dlouho mluví o mořských dálnicích, více než 20 let, ale současně tady dochází k Eh, různým, že mohle nacházejí cesta nová řešení. Někdo říká, že je potřeba redukovat počet plavidel, ale vy jste zase říkal, že více eh, zvýšit tu kapacitu mořských dálnic a těch koridorů, ale potřeba v okamžiku je dokončit, tedy jak konkrétně chcete donutit členské státy k tomu, aby se ujali tu povinnosti za jejich dobudování. A potom k železnicím. Včera jsme inaugurovali linku, eh, noční eh, vlak z Vídně do Bruselu. Myslíte, že to eh, bude možné zajistit, když se zvýší ta poptávka po tomto typu vlaku? A otázka na vás na oba. Co můžeme udělat z přístavy, aby se tady znovu otevřely železniční trasy, které spojovaly tyto přístavy, aby tady bylo možné zajistit to překládání na železnici. Takže jak eh, bude možné tyto způsoby dopravy sladit. Každý z vás teď bude mít pět minut, abyste mohli odpovědět na všechny otázky. Vím, že to je velmi náročné, ale eh, doufám, že se s tím nějak vyrovnáte. A pan Bodevik bude mluvit jako první. Dann darf ich auf Deutsch antworten tak já bych s dovolením odpověděl německy. Eh, bylo to velice rozmanité tady. Ne, takže začneme tím, kde máme deficity. Eh, v Evropě stále existují přístavy bez možnosti eh, multimodality. Třeba tam nevede železnice. Ale to je jenom jedno z témat. Na druhé straně ovšem Máme velmi problematický systém eh, eh, odbavování, odbavování nákladu. Eh, my hovoříme o Maritime European Single Window, čili nějaký systém, kde všechny formality by se mohly provést na jednom místě. Aby se vrátil k tomu, co se ptal pan Marinesku, jak vlastně přesouvat náklady z jednoho modu na druhý například eh, Barcelona-Valencia, eh, tam by bylo možné to tedy do Ankony a dále potom no, Chorvatská, eh, Slovinská a západní Balkán, možná Řecko. To je koncepce, která může výrazně omezit emise, poněvadž eh, pak už eh, zbude na pozemní dopravu jenom několik málo set mil. A to by skutečně mělo vliv na dekarbonizaci eh, a sice velmi velký. Když si představím, že lodi kolem roku 2050 budou mít vodíkový pohon, tak to je velice reálné. Na to potřebujeme ovšem peníze, eh, výzkum tady ještě musí trošku pokročit a eh, skutečně dá se takto, eh, je to jedna z cest. Dále hospodárnost přístavu. K tomu patří digitalizace, je třeba odbourávat byrokracii, ale samozřejmě přístavy jsou bezpečnostní zóny a musí zůstat bezpečnostními zónami tak tady si myslíme, že nám může velice pomoci právě digitalizace. Současně ovšem chci říci, že pokud chceme přijít s pobídkami, hovoříme o pozitivních pobídkách, třeba ekobonus, eh, jak existuje ve Španělsku a dnes odpoledne to ještě budeme probírat. Tady jde o to, jak odměňovat ty, kteří místo, aby eh, míst, ty, kteří eh, de facto eh, místo pěti tisíc kilometrů po silnici eh, absolvují značnou část po moři. Další věc, eh, vy samozřejmě se soustředujete na jaksi přístavy u vás, to je pochopitelné. My nehovoříme o alternativách. My máme potřeb, potřebu iniciovat více, větší objem dopravy pro okrajové oblasti, sousední oblasti. Třeba eh, Afrika v posledních deseti letech ohromně roste. A když vidíme tento vývoj, pak eh, eh, máme Eh, tady eh, dopravní, eh, dopravu lodní jako alternativu, která je přímější a vlastně lepší. Tady k Balckému moři zde máme vynikající spolupráci, máme tam řadu skutečně dobrých projektů Eh, máme silný provoz na Baltském moři, ale teď jde o to, jak to řídit lépe, a to znamená možnost zvýšit objem dopravy eh, po Baltu. Ale jsou tam i problémy, které si dovedu představit. Například u TNT můžeme eh, žádat pouze to, abychom spojili jeden core přístav s dalším takzvaným komprehenzivním přístavem. Proč eh, nemůžeme spojovat například dva komprehenzivní přístavy eh, zároveň? A to je možnost eh, přesunu dopravy ze silnice jinam. No a další otázka je, jak zlepšit komunikaci mezi vodou a železnicí, jak zlepšit třeba dodavatelské řetězce, kde eh, často dominuje právě silniční doprava. To, když se nám podaří, tak to by bylo velice dobré. A pokud eh, budeme brát zcela vážně ten Green Deal, pak tedy ta námořní doprava může být skutečně účinná a velkoobjemová. Já se těším na tady budoucí debaty a kdo má ještě nějaké další otázky, zvuje k osobním rozhovorům pan... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se nejprve chtěl vyjádřit k té otázce interoperability, na kterou se ptal pan Marinesku. Myslím, že teď se nacházíme v situaci, která je odlišná od té situace eh, v minulosti. Prosím eh, o klid. Máme eh, orgán, eh, který má na starosti ten systém pro RTMS a který má eh, zabránit všem těm problémům, o kterých jste hovořili vy s interoperabilitou, ke kterým docházelo v minulosti. Schvalování, uvádění na trh, lokomotiv, už je vyřešeno, to neprochází erou už jsme eh, našli peníze na eh, vyřešení tohoto problému, který se vyskytuje v budoucnosti. V minulosti, pardon. A, a pan Dali i pan Marin dnesko se zabývali těmi koridory pro přepravu nákladů. Myslím si, že my co budeme potřebovat pro rozvoj těchto nákladových koridorů a zapojili tento eh, koncept do evropského systému, potřebujeme opravdu propojit. Pokud tak neučiníme, tak eh, to by bylo opravdu závažné, protože to bude důležité i pro revizi eh, budoucích TNT. Ovšem neznamená to, že tu nebudou dodatečné funkcionality těchto koridorů. To bychom neměli oddělit do toho systému, ale já jsem přesvědčen, že i ty nákladní koridory budou potřebovat RTMS, aby se zajistila ta správná míra řízení eh, přepravy. A k tomu, co jste řekl vy, um, otázky eh, tedy toho, kdo s tím začne. Ono to není o tom, že tu máme celou řadu regionů, které vše provádějí, implementují a pak se díváme kolem, ostatní nedělají a tak si řeknou, proč bychom to my dělali. My bychom se měli chopit této možnosti a zajistit plnou implementaci RTMS a mít proto také nezbytné financování. Pane Rike, vy jste hovořil o tom nakládaném vybavení a proto bychom potřebovali také strategii. Pokud to mít nebudeme, tak už teď financujeme, a tím odpovídám také na další otázky, už teď financujeme CF také tento materiál. Nicméně jsou tady odlišné postoje členských států týkající se používání veřejných prostředků eh, v Nizozemsku, ale i v Belgii to jde, ale ve Švédsku nebo jinde se to zatím neděje a někdy eh, zaznívají falešné argumenty a bude potřeba to prolomit. A v tom našem pracovním programu eh, se k tomu eh, budeme určitě vyjadřovat a navrhneme řešení. Na všechny otázky odpovědět nemůže, ale paní Bilbao, vy jste se ptala na, nebo zdůrazňovala jednu věc, která se řeší velmi obtížně a sice, jak můžeme donutit členské státy, aby akceptovali povinnost aby skončili s těmi systémy třídy B. A i v těch debatách o TNT a také v debatě o e, budoucnosti CFF a TNT e, by se mělo dát pevné datum konce třídy B. To bude obtížné, bude se muset hledat nějaká řešení pro sekundární trasy ale e, jinak to prostě nepůjde. Protože o jakékoliv znovu nebo opětovném vybavování lokomotiv nebo vlaku, když tam budete dávat jakýkoliv typ technologie, tak e, to bude velmi náročné. A v okamžiku, když to podaří, tak se věci zrychlí. Uh, A pokud mi dovolíte ještě několik slov k otázce financování. My eh, jsme v podstatě zmobilizovali celou řadu finančních možností. Měli jsme nebo máme určitou potíž, že ti, kteří nejvíce stojí za ERTMS nebo do toho zapojují, jsou správci infrastruktury, ale ne vždy poskytují tedy veškeré prostředky železničním společnostem. Takže buď se zaměříme výše na ministerstvo financí a to zmobilizuje nějaké prostředky, protože tedy ten takzvaný retrofitting je tady nejdůležitější, anebo najdeme jiná řešení veřejno-soukromé partnerství nebo cestu blendingu nebo jiné možnosti financování. Máme tu dobrý příklad z Itálie, železnice, provedli velice hloubkovou studii a zešlo z toho, že je mnohem levnější mít RTMS ale když se zaměříte jenom na infrastrukturu a nebudete mít lokomotivy, tak to bude nákladné. Je to levnější, pokud vlastníte obojí a proto se snažíme pracovat tímto směrem. Možná se odkloníme od toho data 2050 a zvolíme blížší datum, ne pro zavedení RTMS do koridoru, ale některé členské státy už tak činí, Švédsko do určité míry, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie i Německo Německo o tom pomýšlejí, aby už zavedli RTMS do té velké zásadní části jejich sítě. Děkuji vám, pane Bodeviku, pane Rite. My teď eh, eh, tuto debatu ukončíme. Myslím, že tady eh, byla řada otázek, které odpovězeny nebyly. nedostal se na eh, tu otázku, která se týkala Brestu, eh, jeho připojení, takže na to eh, by se dalo odpovědět možná později. Já jsem se vás také ptal, co konkrétně byste navrhli do zelené dohody v oblasti námořní a železniční dopravy. To jsou všechno základní věci a k těm se dostaneme až příště. Eh, děkuji vám za to, že jste sem přišli. My vás tady vždycky velmi rádi víme a rád vidíme a eh, teď vám všichni zatleskáme. <laughs> Allez, nous continuons nos travaux. Budeme pokračovat. Hele, a... Allez, nous continuons nos travaux. Je vais juste demander... Budeme pokračovat v naší práci. Chci se obrátit na rubunskou kabinu. Eh, světlo z vaší kabiny mě tady osilně, kdybyste to mohli trošku posunout, nebo dát na stranu, nebo snížit tu lampičku, aby mi nesvítila do očí. Doufám, že eh, se vám to podaří. Suite, non, il a pas de solution. Bah, chez les Roumains, il y a des solutions, vous voyez Romanům se už to podařilo, francouzi a angličany, vy byste také mohli něco podobného udělat. Vidíte, jak oni byli laskaví. Děkuji romanské kabině, říká paní předsedkyně. Pane Marinesku, já vám to ještě vysvětlím. V romanské kabině tam mají eh, okno, které mě které nás tady osoňovala, nebo osoňovala francouzskou kabinu, která mi to říká do sluchátek, která, abych jim vyřídila, že by tam měli dát něco, nějakou roletu, aby to neosoňovalo ostatní. Takže jsem to tady vyřídila a teď jim děkuji. Rumuni udělají všechno proto, aby to hlasování proběhlo co nejhladším možným způsobem. Eh bien, on commence de bonnes relations et de bonnes... Takže máme teď tady všechno vyřešeno. Eh, jsou tady eh, někteří, které jsem ještě od začátku roku neviděl, takže vám chci popřát eh, všechno nejlepší do nového roku, jakože vašim blízkým. Doufám, že to bude úspěšný rok a všichni budete v plném zdraví. Já vás tady vítám, paní Grapiny, a přeji vám všechno nejlepší. Doufám, že tento rok bude eh, produktivní, ale také bude produktivní pro náš výbor. Teď si uděláme zkoušku hlasovacího zařízení, abychom věděli, jestli to všechno můžete všichni na zkoušku hlasovat. Allez. Voilà, le vote est ouvert. Ještě pořád můžete hlasovat. Končím hlasování. Výborně, funguje to. Nejsou tady eh, poslanci navíc nebo méně poslanců eh, Nejprve vám ale, vážní kolegové, musím říct, že to bude eh, tady řada potvrzovacích hlasování ve druhém čtení. A bude se hlasovat tedy jednoduchou většinou a sledné fázi Potom hlasování já napíši dopis mm, předsedovi Koreperu a poté, co rada formálně upraví svůj text, tak ten bude předán parlamentu, aby mohlo proběhnout to druhé čtení tady parlamentu. Doufám, že Všichni teď se vyznají v tom postupu, který bude následovat a můžeme přistoupit k tomuto hlasování. Nejprve eh, informace, elektronické informace o nákladní dopravě. Spravedlím je pan Deli. Vy jste dnes takový usměvavý, pane Deli. můžeme, můžete hlasovat. Je ferme le vote et le rapport. Končím hlasování a tato zpráva je přijata velkou většinou. 47 pro. Eh, blahopřeji, pane Deli. A budeme pokračovat další zprávou požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. S naší zpravodajkou je paní Konečná. Opět budeme hlasovat elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. A i tato dohoda je přijata. Pane Marinesku, co se děje? <laughs> Ale, nous continuons! Budeme pokračovat. Jo. Další zpráva, to je balíček mobility, minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografu. Je to zpráva paní Virkunen a opět otevírá hlasování. Je ferme le vote. Končím hlasování. A i tato zpráva je schválena. A teď budeme pokračovat. Je to zpráva týkající se přizpůsobení nebo změna nařízení 1071 eh, a nařízení 1072. Cílem přizpůsobit je vývoj v daném odvětví. Je to práva pana Ertuga a já k tomu zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tato zpráva je také přijata. A teď pokračujeme další zprávou. Jsme u změně Evropsko-středomorské dohody o letecké dopravě mezi ES a Marokem za účelem zohlednění přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pokračujeme a teď jde o dohodu mezi Německem a Švýcarskem o povolení kabotáže v rámci prozoně mezinárodní osobní silniční autokarové autobusové dopravy v přehraničních oblastech, kde můžete hlasovat. Končím hlasování přijato velkou většinou. A budeme pokračovat návrhem, kterým se povoluje dohoda mezi Itálií a Švýcarskem o kabotáži u autobusové dopravy v příhraničních oblastech. Zpravodajem je opět pan Ferber. A můžete hlasovat. Končím hlasování. Opět eh, eh, tato zpráva byla přijatá. Teď můžeme hlasovat o uzavření dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie, Severního Jirska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii. Zpravodajem jsem já. A já tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 pro. To prošlo výborně. A pokračujeme. Eh, udělení absolutoria. Je to zpráva paní Monteiro. A eh, podíváme se hned na pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh číslo 2, kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto, číslo jedna, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo tři, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis jedna, kde pro, proti, zdrželi se přijato, poznací návrh číslo 6, kdo je pro, proti. Nebylo to úplně jasné, budeme o tom hlasovat elektricky. Číslo 6. Eh, končím hlasování. Přijato. Poznáme se na číslo 7, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 8, kde pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Číslo 9, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kde 9, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Kompromis 2, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Číslo 13, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 14, kde pro? proti, drželi se přijato, 15 jde pro, proti, drželi se přijato. Chcete ověřit? Dobře, ověříme 15. Můžete hlasovat. Je ferme le vote. Čím eh, hlasování přijato. 16, kde pro? Proti Drželi se zamítnuto. 17 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti. Drželi se. To ověříme. Eh, budeme hlasovat o 19 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 19, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi se přijato 22, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat e, závěrečné hlasování o celém textu. Končím hlasování. A přijato opět velkou většinou, takže můžeme pokračovat. Je to zpráva paní Krapiny eh, o všech agenturách a začneme Evropská námořní agentura, nejprve poznací číslo jedna, kde pro? Proti, zdrželi se, eh, zamítnuto. Číslo dvě, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Tři, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pět, eh, pardon, čtyři, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pět, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Šest, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Sedm, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní můžeme hlasovat o celém textu. Můžete hlasovat. Eh, končím hlasování. Přijato opět velkou většinou, takže teď můžeme pokračovat Evropskou agenturou pro bezpečnost letecké dopravy. Eh, Pozměnce jedna, kde pro? Proti? Zdrželi se. Eh, zamítnuto, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo tři kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. čtyři, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pět, kde pro, proti, drželi se. Není to jasné, takže budeme hlasovat o pozměňovací číslo 5. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 6, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 7, kde pro? Proti. Zdrželi se Eh, přijato 8, kde pro, proti, zdrželi se 9, eh, kde pro, proti, zdrželi se přijato 10, kde pro, proti, zdrželi se eh, přijato o 11, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 12, kde pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 13, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 14, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 15, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se. Zamítnuto. Chcete ověřit 15? Eh, tak budeme hlasovat elektronicky o 15. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 16, kde pro, proti, držel se přijato. 17, kde pro, proti, drželi se. Není to jasné, budeme eh, hlasovat pozměňovací návrh číslo 17. Je ferme le vote. Končím hlasování, přijato. A nyní budeme hlasovat o závěrečném textu. Končím hlasování. Přijato. A budeme pokračovat Evropskou agenturou pro železnice. ERA číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Drželi se Zamítnuto. Dvě, kde pro, proti, drželi se. Přijato. Tři, kde pro, proti, drželi se. Přijato. Čtyři, kde pro, proti, drželi se. Přijato. Číslo pět, kde pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Číslo šest, kde pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Kompromis jedna. kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 8, kde pro, proti, zdrželi se. Ověříme, takže budeme hlasovat o poznačeném číslo 8. Je ferme le vote. Končím hlasování. Přijato. Číslo 9, kde pro? Proti, drželi se přijato číslo 10, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 11, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 12, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 13, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 14, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 15, kde pro, proti, zdrželi se Přijato 17, kde pro, proti, drželi se. Přijato. Nyní závěrečné hlasování elektronicky. Vote est fermé. Končím hlasování a přijato, opět velkou většinou. A nyní budeme hlasovat o bezpečnosti letecké navigace Cezar. Jste připraveni? Číslo 1, kde pro, proti, drželi se, přijato. Číslo 2, kde pro, proti, drželi se, přijato. 3, kde pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 1, kde pro, proti, drželi se, přijato. 6, kde pro, proti, drželi se. Zamítnuto 7, pro, proti, drželi se zamítnuto, 8, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. A teď závěrečné hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato a teď shift to rail. Poznací číslo 1, kde pro? Proti Drželi se. Kdo nechce hlasovat? Přijato. Pozměňovací číslo 2, kde pro, proti, drželi se. Přijato. Číslo 5, kde pro, proti, E, se číslo 4, kde pro, proti, drželi se. Přijato. Číslo 3, kde pro, proti, drželi se. Přijato. 6, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, číslo sedm? Kde pro, proti, drželi se přijato a teď závěrečné hlasování elektronicky. Je ferme le vote. Učím hlasování. Přijato. Teď budeme pokračovat společný podnik letecký průmysl a životní prostředí Clean Sky, číslo 1, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 1, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, číslo 4, kde pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme to. Číslo 4, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Je to tak. Pokračujeme číslo 5, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 6, kde pro? Proti. Zdrželi se. Někdo tady nehlasuje. Všichni Eh, eh, hlasujte elektronicky poznačám číslo 6. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. To se stává. Číslo 7, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato 8, pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto a teď závěrečné hlasování eh, elektronicky. Končím hlasování. Přijato velkou většinu. Gratuluji paní Grapiny. Všechny vaše zprávy o absolutoru agenturám byly přijaty. Dvě minuty přestávka, aby mohli všichni odejít, kteří odejít chtějí. même une pause. Mais... On fait une petite pause. Euh, oui. Mes chers collègues, la séance est levée pour 7 minutes, s'il vous plaît. Dávám, vyhlašuji přestávku eh, na sedm minut, protože náš eh, host ještě nedorazil, takže máte čas eh, na kávu. Sedm minut přestávka. Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Nous en discuterons euh, tout à l'heure lors de la réunion des coordinateurs. Eh, <clears throat> o této záležitosti budeme hovořit za okamžik na schůzce koordinátorů. Došlo ke změně rozpočtového postupu nebo schvalování eh, rozpočtu. A <clears throat> toto je stanovisko, eh, které nám dává příležitost se vyjádřit k návrhu rozpočtu na rok 2021 a proto bychom měli si vyslechnout pana Laroturu. Já vás tady eh, vítám, pane eh, Laroturu, že jste přišel za námi na aby se s námi diskutoval o hm, těchto rozpočtových aspektech. My vás tady velmi vítáme a Rádi bychom na vás potom měli eh, otázky, pokud vy budete od nás potřebovat eh, jakékoliv informace týkající se naší působnosti, tak eh, neváhejte. Teď si dáme dostatek času na následující diskuzi. Můžete mluvit až 15 minut. Velmi by nás zajímaly hlavně otázky spojené s oblastí dopravy a hlavní směřování no, návrhu rozpočtu, který se bude vyjednávat příštích týdnech. A hlavně vám chci popřát ještě hodně úspěchu do nového roku. Děkuji za to, že jste mě přijali. Já jsem nový eh, poslanec, podobně jako mnozí z vás. Eh, jsem tady 8 měsíců, ale Předtím jsem byl stínovým zpravodajem eh, pro rozpočet na rok 2020, teď jsem tím hlavním zpravodajem na rok 2021. Všichni nám říkají, že se nám podařilo získat 1,9 miliardy eh, více na 2022, než navrhovala rada, ale bylo to díky tomu, že pět politických skupin se v tom sjednotilo a eh, výsledkem této spolupráce a tím zpravodajem bylo to, že parlament měl jednotné stanovisko, měl velké ambice a proto se nám podařilo prosadit eh, tento požadavek. A pokud bychom se, se nám to podařilo i v tomto roce a měli společné stanovisko teď v průběhu února a březnu, tak to jednání by bylo mnohem jednodušší. Ale eh, rozhodně to bude velmi náročné, už to vyplývá už z toho prvního návrhu pro oblast dopravy. Tady je eh, snížení o 35% v porovnání s tím, co navrhl parlament, takže pokud se nám nepodaří sjednotit se a mít jednotnou vizi toho, jak angažovat tyto zdroje, tak to bude obtížné. Já jsem ekonom a proto bych vám chtěl ukázat eh, pár eh, údajů. Mám tady na to prezentaci. <clears throat> Prosíme režii, aby nám spustili prezentaci. Ça va venir d'une minute à l'autre. Bon, pour dire sont nos priorités. Určitě eh, se to tam objeví za chvilku, ta hlavní priorita, a to se týká zejména dopravy. Eh, a mluvám se za to, že eh, mluvím francouzsky, poděkuji tlumočníkům. Já mluvím hodně rychle obvykle, takže se omlouvám všem tlumočníkům už dopředu. Když tak mě zkuste zastavit, takže eh, hlavní priority se týkají klimatu. Teď budeme v Madridu o tom diskutovat. Byl jsem teď Bamako dva dny, tam se hovořilo o klimatické krizi, to už se projevuje a Eh, povede to k celé řadě eh, ztrát na životech a přes všechny konference bude potřeba, abychom byli jednotní, abychom měli jasné stanovisko, abychom eh, zohledňovali potřeby našich občanů. Jean Achtuji, bývalý předseda výboru pro rozpočet, říkal, že je potřeba bojovat proti té radě, protože ta rada se to snaží neustále zdržovat a <clears throat> Ten postoj Žana Artu v loňském roce byl ten, že je potřeba mít jednotný postoj a e, odvolávat se na to, co chtějí občané a potom se podaří to prosadit i proti e, premiérům, e, kteří sedí v radě. Přes všechny ty mezinárodní konference, které se konají, dochází k nárůstu emisí CO2. Je to třikrát rychlejší než v 60. letech. <clears throat> Je to třikrát rychlejší eh, nárůst a přes všechny ty eh, konference klimatologů a nevládních organizací ten eh, problém se spíše zhoršuje. A jsme už velmi blízko okamžiku, kdy ta situace bude nezvratná. <clears throat> Toto je tání ledovců v Grónsku. Zase je to nejrychlejší trend za celou historii. Celé léto bylo velké teplo a Eh, celý ten ledovec se o dva, ztratil 20 své rozlohy. Ten problém se tady evidentně zhoršuje. V okamžitém okamžiku už nebude možné s tím něco udělat. V Madridu eh, jsme tam zažili eh, velké zklamání. Všichni se obrací na Evropu. My jsme tam měli tým, který tam byl přítomný dva týdny, který tam byl připravený k velmi ambicioznímu návrhu a to se právě týká i dopravy, protože máme-li v těch příštích deseti letech emise snížit na polovinu, tak to eh, bude muset být hlavně v zemědělství, v eh, stavebnictví a hlavně také v dopravě. A to, co bude nejvíc, stát nejvíce, je právě doprava, eh, izolace budov a měst. Já jsem rád, že můžu začít tady u vás na výboru a hledat tady spojence. Mě tedy velmi naléhá, abychom s tím začali něco dělat. To jsou údaje už z prosince. Eh, řekli, že ten dokument ze 14. ledna neobsahuje žádné nové zdroje. A já už jsem se setkal s spolupracovníky Ursula von der Leyen, tedy říkali, že těch peněz nebude moc navíc, je to velmi málo. Bude potřeba připravit nová opatření a vyvíjet tlak na občany, aby nás podpořili. Potřebujeme, eh, aby se k tomu parlament připojil, takže ten eh, dokument z minulého týdne říká, že, bude chyb, že budou chybět značné prostředky. Ta předchozí komise měla menší ambice, ta chtěla pouze snížit emise o 40 a říkala, že na to bude potřeba každý rok 260 eh, miliard. Eh, a to byl ten méně ambiciozní scénář, bez toho, aby se zohledňovala ta politika mm, sociální a přizpůsobování. A máme-li to urychlit, máme-li eh, ty emise snížit o polovinu a zohlednit ty sociální aspekty a investovat do infrastrukturu, tak bude potřebovat ještě navíc dalších 100 miliard euro. A eh, ta největší oblast eh, je, to vidíte na těchto údajích, Zatím ale všechny ty přísliby, které eh, se tam objevují, nejsou dostatečné. Hovoří se o 16 miliardách navíc, ale to rozhodně nebude dostačit, eh, abychom zvrátili klimatické změny. A potom jsou tady 7 přibližně miliard peněz navíc, čerstvých peněz, a to také nebude stačit. Eh, Karina navrhovala, abychom se mohli setkávat, abychom mohli plánovat konkrétní projekty, které v našich zemích potřebujeme do vlastně dopravy, infrastruktury aby občané eh, to podpořili. Eh, ve stavebnictví tam je to relativně jednoduché, tam je potřeba eh, izolovat obrovské množství budov, vytvořit to hodně pracovních míst. Není to ale až tak komplikované. Ty prostředky se na to jde v oblasti dopravy, tady budeme muset o tom více přemýšlet a více inovovat. Jak víte, za několik měsíců se bude vyjednávat více finanční rámec, takže tam už bude i ta zelená dohoda, současně s tím, co bude vydávat rozpočet 2021, bude potřeba, aby to bylo konsistentní dohromady. Další, eh, druhá oblast, kde budeme muset eh, řešit, a já jsem mluvil vlastně s Nikola Šmete, komisař pro sociální záležitosti, je pravděpodobné, že v průběhu tohoto volebního období eh, přijde další finanční krize a budeme muset řešit jak klimatické záležitosti, pokračovat v politikách Evropské unie, ale mm, základní úkol Evropské unie bude také čelit té historické výzvě. Bude to poprvé, eh, kdy řešíme klimatickou eh, změnu a většina ekonomů se shoduje na tom, že eh, v dohledné době při další hospodářská krize vzhledem k tomu dluhu, veřejnému zadlužení Spojených států, který neustále narůstá o 2,5 bilionu. Toto je také zadlužení Číny. Jsou to ty dva motory letadla, podobně jako u letadla a tyto dva motory se dostávají do problému. Eh, já jsem ekonom a nikdy jsme nebyli eh, svědky takového vývoje zadlužení v těchto dvou zemích. Úroveň spekulací eh, roste to velmi rychle, Tato. teď jsme na 29 000 bodech u Dow Jones na americké burze, takže samozřejmě potom ten pád bude mnohem horší. A prakticky každý eh, měsíc nám říká měnový fond, že dojde k hospodářské krizi, která bude mnohem horší, eh, desetkrát horší, nebo způsobí desetkrát více škod než před deseti lety. A Ursula von der Leyen a komise navrhují systém eh, pojištění zaměstnanosti, no pojištění pracovních míst, <clears throat> tím německým systémem Kurzarbeit, tím, že se období té krize eh, snaží uchovat stavy zaměstnanců a využít eh, té doby pro jejich další kvalifikaci. Eh, bude stále vyžadovat kolektivní přístup. Musí to být jedna z priorit Evropského parlamentu. Jednak zajistit financování zelené dohody a tím pádem i nové dopravy, ale na druhou stranu také chránit malé firmy a zaměstnance před tou novou finanční krizi. Nevím, jestli to přijde Eh, ještě v tomto roce nebo příští rok, ale většina ekonomů má pocit, že to přijde už v roce 2020, možná až v roce 2021. Ale je potřeba opravovat tu střechu ještě předtím, eh, než ta střecha se úplně zřítí, jak říkal Kennedy, takže budeme muset eh, v současné době financovat zelenou dohodu a současně s tím se připravovat na finanční krizi a omezit dopady, které to bude mít na pracovníky. A tím eh, končím. Ty zdroje jsou například eh, eh, v Evropské investiční bance, tam si vyhratili prostředky na klimatické projekty. A ECB také může vytvořit další likviditu, může zvýš, zvětšit kapacitu bankovního sektoru a jak víte v dopravě mm, je potřeba plánovat na dlouhodobém výhledu. E, měla by to být ta klimatická banka, která by na to ty prostředky měla. ECB ale nemůže být akcionářem, nemá na to kompetenci, ale <clears throat> bude potřeba vytvořit vlastní zdroje. Pokud PCB to bude pouze 16 miliard, tak bude potřeba angažovat vlastní zdroje, které budou financovat klimatickou banku. A z toho také projekty v oblasti dopravy. Takže EIB vytvoří svou filiálku, klimatickou banku, která bude mít podobný model řízení a i eh, parlament se na tom systému řízení bude moci podílet. Eh, na výboru rozpočtu. Eh, k tomu máme slyšení příští týden, protože máme-li financovat všechny ty projekty v oblasti zemědělství, dopravy a stavebnictví, tak musíme vytvořit nové zdroje. Většina členských států nemůže eh, začít platit více příspěvků do evropského rozpočtu, takže bude potřeba vytvořit nové zdroje, bude potřeba odblokovat. <clears throat> Tady vidíte, jakým způsobem rostou dividendy v Evropě, takže ty zisky to je sice dobrá věc, ale otázka je, kam ty zisky jdou. <clears throat> jestli jdou ve prospěch eh, pracovníků, jdou do nových projektů, anebo eh, jdou na finanční spekulace. Takže je to makroekonomický problém. Je potřeba, aby ty prostředky šly do reálné ekonomiky, aby nešly čistě do spekulací. <clears throat> Pomínáte si možná na to, co říká Jacques Delors, že musíme čelit eh, té daňové konkurenci ve světě. Když jsem byl malý, tak Eh, daně eh, z dividend byly 45%, dnes jsou na 20%, to znamená, že ty zisky rostou, my dáme prostředky na infrastrukturu, na vědu a na výzkum. Eh, bylo by potřeba získat dalších 5 miliard na výzkumné projekty. A jak vidíme ve Spojených státech, ta, ta, u nás v Evropě je ta křivka na 19%, ale ve Spojených státech ta to zdaní bylo na 38%. To byla také tehdy doba Roosevelta, New Deal. On tehdy eh, vytvořil zadlužení, aby mohl financovat federální rozpočet a zavedl tehdy federální daně. Takže je potřeba zamyslet nad tím, jak eh, Eh, můžeme například eh, replikovat tu situaci z Kennedyho vlády, kdy eh, Kennedy řekl, že musíme najít prostředky na to, abychom mohli vyslat člověka na měsíc. <clears throat> Tehdy došlo k navýšení toho rozpočtu 15krát, stejně taky Roosevelt třikrát znásobil federální projekt a co to znamená v oblasti dopravy. A za minutu už budu končit, ani tu <clears throat> minutu nebudu potřebovat jakou máte vizi do roku 2030, do roku 2050. Musíme si sformulovat eh, <clears throat> tyto eh, cíle, včetně snižování emisí. Je potřeba proto mít vizi a mít konkrétní projekty, které zatím není možné financovat. A na základě toho potom můžeme vyjet tlak na eh, hlavy státu a můžeme říct, tady v Itálii, tady v Německu, tady v Polsku jsou ty a ty projekty a bylo by dobře, kdyby se co nejdříve mohli začít provádět. Bude muset eh, hledat nové nástroje, nové prostředky, například klimatickou banku, ať už rozpočtové nebo rozpočtové prostředky. Eh, já se o tom musím dozvědět více, proto se také obracím na vás, abyste Eh, mi pomohly hledat tyto eh, priority a jestli máme hledat nové nástroje, nebo můžeme využívat ty stávající nástroje. Omlouvám se, že jsem mluvil příliš dlouho, ale chtěl jsem trochu eh, vám nastínit ten kontext. Já jsem 11 let pracoval v této oblasti. Ta jednání budou trvat velmi dlouho, takže jsem si myslel, že na úvod by bylo dobře to nastínit šířej. Děkuji vám, pane Laruturu za tento globální pohled na věc a tím zahajeme debatu. A jako první budeme slovo pan Marinesku za EPP. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám velice děkuji za tuto konferenci o ekonomické globální situaci. Tady jsme ve výboru Trang a my jsme chtěli slyšet o tom, jak nahlížíte a co navrhujete jakožto pokyny nebo vodítka pro Evropský parlament pro nadcházející rozpočet bez víceletého finančního rámce, protože prozatím se s ničím nepočítá a zároveň bez návrhu z rozpočtového výboru a vysvětlit také nový postup. Možná tedy někteří kolegové chtěli slyšet něco víc o tomto. Já jsem tu zaslechl Kennedyho a celou řadu témat z Francie, ale co vy očekáváte od toho nového návrhu pro rozpočet pro příští rok pro parlament, tedy rozpočet na rok 2021. Co očekáváte z těch horizontálních výborů? Na čem budete zakládat vaši zprávu? Co tam budete chtít napsat? Jsou tu dvě věci. Buď eh, nové politiky, které se spustí, pokud víceletý finanční rámec bude schválen, anebo ne, a v tom případě se využije přechodný rozpočet, anebo stávající politiky, které by měly také pokračovat ještě několik let. Protože máme politiky, které budou pokračovat i po dalších, eh, další tři roky, nebo otázka Brexitu. Spojené království by mělo platit ještě několik dalších let, ano či ne? To jsou věci, které nás zajímají a rádi bychom si o nich vyslechli. Já už jsem slyšel o ledovcích a o těch situacích, ale prosím, zaměřme se na to, jak připravit návrh Evropského parlamentu pro budoucí rozpočet. Děkuji vám. Děkuji. A nyní paní Garcia. Děkuji, pane Laruturu, za vaši prezentaci pro nás ve výboru pro rozpočet je velice zajímavé sledovat diskuze o rozpočtu, protože situace v dopravě a v infrastruktuře to je otázka evropské koheze, naprosto zásadní pro EU. Potřebujeme konkrétní opatření, konkrétní kroky a také výsledky, které může Unie nabídnout občanům, jako zjednodušení jejich života. Proto, aby fungoval vnitřní trh, potřebujeme propojení, dopravu, investice do infrastruktur a ty investice jsou nyní více než kdy jindy zásadní. Doprava je klíčovým sektorem, kde potřebujeme pokročit a získat větší míru udržitelnosti, tak, abychom mohli splnit klimatické cíle a také splnit, co je obsaženo v New Dealu Máme tu financování z oddílu C, to je velice důležité, mělo by to být prioritní v tomto přechodovém období a proto musíme mít nezbytné prostředky, abychom zajistili tu inteligentní mobilitu, která bude zároveň integrující, zaštiťující, zabezpečující. CEF, tedy financování projektů do dopravních moderních infrastruktur, podpora nových technologií a pak také proskomávání oblasti alternativních paliv, pak přeprava zboží přes železnice, interoperabilita, bezpečnost, přístupnost. Ze všech těchto důvodů naše skupina SND nás těší, že sítě TNT jsou zahrnuty do priorit budoucího rozpočtu a využíváme této příležitosti, abychom zdůraznili, jak je důležité zachovat návrh výboru pro rozpočtu pro tyto nezbytné rozpočtové prostředky. Děkuji. Monsieur Riquet, la parole est à vous. Pan Rike. Děkuji paní eh, předsedkyně a děkuji Pierovi za jeho prezentaci. Já bych eh, chtěl zdůraznit několik věcí, které nejsou čistě rozpočtové, ale které s tím souvisejí. Ta první poznámka. Všichni víme, že máme investiční potřeby, které jsou značné. Jednak, abychom naplnili ty naše klimatické cíle a také z důvodu, které souvisí s vnitřním trhem, s ekonomickou situací, jak jste říkal, také půjde o tu ekologickou tranzici, o přechod na eh, novou éru. Budeme na to potřebovat hodně Eh, prostředků. Ten eh, rozpočet je příliš eh, omezený, takže bude muset hledat ty investiční zdroje někde jinde, možná také v bankovnictví, <clears throat> vlastním kapitálem nebo vlastními zdroji. A jak už jsme viděli na těch číslech, která budou potřebná, ani ne, že by byly záhodná, ale jsou potřebná, tak ty částky jsou obrovské. Ale já bych chtěl ještě zdůraznit jednu věc a sice to, že i kdybychom měli k dispozici ty potřebné prostředky na ty nezbytné investice, ať už klimatické nebo sociální nebo e, další účely, tak ty administrativní mechanismy pro provádění takových projektů, že v průměru nějaký projekt ze strukturálních fondů, než získá schválení, než dojde k předložení všech těch e, podkladů a získání souhlasu, tak to trvá sedm let. Takže i kdybychom měli ty eh, prostředky k dispozici, tak realizace, praktická realizace pro provedení všech těch studií dopadu a tak by znamenalo, že to projeví až eh, v příštím finančním rámci. A <clears throat> já souhlasím s tím, co bylo řečeno o eh, potřeby o té okamžité operativnosti. <clears throat> je potřeba na to ty prostředky najít, ale nejhorší na tom je, že i kdybychom ty prostředky eh, k dispozici měli pro investice do budoucnosti, tak prostě nemáme tu administrativní kapacitu, abychom byli možné ty projekty realizovat. A v tom současném rámci, který se opírá o subsidiaritu, tak eh, je problém přesvědčit radu o tom, že je potřeba to změnit. My totiž potřebujeme mít takový nouzový rozpočet, který bude moci reagovat rychle, ale také nějakou administrativní kapacitu. I kdybychom <clears throat> eh, veškerý ten kapitál, eh, který potřebujeme, měli k dispozici, tak eh, bychom prostě měli nějaký prostředek, jak zkrátit příslušné lhuty. Pan Kov. Děkuji. Mně se líbily ty poznámky a vaše příspěvky. Myslím si, že je vždy užitečné se podívat i na ten historický kontext, abychom si uvědomili, že před 90 lety jsme měli New Deal, v 60. letech Došlo k dalším změnám v konci 80. pád berlínské zdi, takže jsou tu různé body, vždy je to rozděleno po 30 letech působnost národních vlád i mezinárodní spolupráce. My všichni si uvědomujeme, jaké výzvy tu stojí před námi a musíme mít společné, musíme jednat společně, mít společného ducha. Některé ty vaše grafy to dokazují, ty velké zisky ze strany některých subjektů v posledním století co s těmi prostředky, kde je najít. Myslím si, že oni existují, jsou dostupné a určitě, když se podíváte na EIB či jiné instituce, tak oni um, jsou schopni vložit tyto prostředky do uh, toho uh, Green uh, Dealu, do toho nového dealu a mm, myslím si, že by tu tedy mohl být ten program, kterým zrenovovat polovinu domů v členských státech. Pak by to mohly být dobré investice i do dopravy, ale je důležité řádně identifikovat ty projekty. A také Unie se rozšiřuje na jeho východ. Je důležité získat také um, jaksi náklonost těch eh, eh, rozhodovačů, těch zákonodárců, aby docházelo ke změně směrem k obnovitelným zdrojům, přesunu na železnice, na námořní dopravu, jak jsme o tom hovořili, a vložit ty prostředky tam. Ovšem v první řadě musí proběhnout ta diskuze o tom, jak si získat jejich náklonost těch, kteří o tom rozhodují a pak jak zajistit ty prostředky. Nicméně tak jako tak musíme být ambiciozní a myslím si, že to, co říkáte, dokazuje, jak velká je to výzva a v čem vlastně spočívá ten evropský Green Deal a ty nezbytné investice, že je zapotřebí mít e, tedy stabilní zajištěný finanční tok pro těch budoucích 40 let. Musí se e, opravdu pořád toto prosazovat, aby to, e, tento, tato tendence, tento trend nepozastavil. Myslím si, že takto, pokud to bude fungovat, bude jednodušší i to naplánovat, než jak to bylo u těch předchozích velkých výzev před 30-60 lety. Děkuji, pane Kafe. Šebí, la parole est vous. Paní Šafej. Děkuji. Děkuji, eh, pane zpravodaji. Evropská unie financuje dopravní infrastrukturu která ale vede k klimatickým změnám. Například eh, je to výjimka eh, z letecké dopravě z kerozenu, ten tak ústřednější dopravě nedávno eh, Evropský parlament vyhlásil stav klimatické nouze, ale evropský rozpočet nemá nástroje na to, aby mohl napravit to nejhorší v oblasti dopravy. A proto Evropská unie musí okamžitě ukončit financování velkých neužitečných projektů například <clears throat> interkonektory v Evropě. Mohl bych uvést jeden příklad, například eh, eh, dálnice na západu, <clears throat> protože eh, tady bylo možné, aby Evropa Grand Contour nemám vést, přidělila více než 300 milionů euro. <clears throat> Bude potřeba veškeré financování přesměrovat na podporu železnic i malých eh, eh, železničních tras, a dále na noční vlaky, ty také, protože ty eh, přispívají ke kohezi území. Musíme podporovat veřejnou dopravu, přesně to není kompetence Evropské unie, ale musíme stimulovat například to, aby veřejná doprava byla zdarma <clears throat> protože eh, tady jde nejenom o klimatickou spravedlnost, ale také o sociální spravedlnost. Takže ještě jednou děkuji. Paní Montero. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu kolegovi Leruturu za informace, které nám přednesl v rámci svého prvotního vysvětlení. Nicméně zde musím souhlasit s tím, co řekl kolega Marinesku ohledně tedy toho, co my jsme od vás chtěli slyšet. Vy jste vlastně přišel požádat nás o pomoc, abychom doplnili celý ten proces, který je spuštěn ohledně rozpočtu a rozpočtu na rok 2021. Co jsem tu ale chtěla připomenout? Ano, hovoří se o tom ekologickém New Dealu, o klimatických změnách. Ano, tady souhlasím, musíme propracovat všechny tyto zásadní otázky jsou zásadní pro Unii. Nicméně nejedná se úplně novou záležitost. A ještě bych ráda doplnila, že tento výbor je výbor pro eh, dopravu a pro turistický ruch. A turistický ruch eh, v sobě obsahuje celou řadu segmentů, odvětví, které by měly být brány v potaz cesty a turistický ruch se navyšují v posledních letech. Je to oblast, kterou by stálo za to více proskoumat. Zmínil jste budovy, zemědělství a kdo mluví o zemědělství, ten to může zároveň propojit na turistický ruch jako odvětví, které vyváží, zároveň vytváří mnoho pracovních míst v Unii a je e, také propojen s digitalizací, s udržitelným turistickým ruchem, s vytvářením nových pracovních míst a s celou řadou dalších věcí. A já bych od vás ráda slyšela, také vzhledem k tomu, že si přejeme mít udržitelný turistický ruch, chceme mít inteligentní destinace, inteligentní města, Přejeme si pracovat v tomto odvětví opravdu řádně. Takže jak počítáte v rámci toho budoucího víceletého finančního rámce, ale nejen v rámci toho budoucího rozpočtu na rok 2021, jak se zaměřit na to odvětví a umožnit mu nějaké konkrétní akce a zároveň také to, o co už parlament žádá dlouho, tedy rozpočtovou položku pro udržitelný turistický ruch. Jak tedy do těch příštích jednání jednání můžete zapracovat tuto otázku, jaký závazek můžeme slyšet z vaší strany, abychom se více věnovali tomuto sektoru, který je tak důležitý pro regiony, pro členské státy a pro Evropskou unii jako takovou. de Děkuji, paní de Pane Rotoru, děkuji za to, že jste nás seznámil s tou globální vizí hospodářskou situací. Samozřejmě máme před sebou velkou výzvu, budeme muset financovat zelenou dohodu. A e, opravit fungování těch sektorů, které s tím nejsou v souhladu. My e, zelení už tady e, dlouhá léta říkáme, že musíme financovat rozvoj železniční dopravy, to by mohl být motor těch změn, mohlo by to vést ke snížení emisí. Jsou to investice do základní infrastruktury, bylo řečeno ano, do těch velkých rychlých tras, ale i do těch méně eh, obydlených oblastí a stejně tak je to investice do digitalizace. A druhá část, to se týká i financování přechodu mm, nebo převodu eh, do nákladní dopravy z lodí na železnici, potom jde udržitelný cestovní ruch, už jsme tady slyšeli, co všechno by šlo v této oblasti dělat. Možná by šlo také eh, zvýšit daň eh, z zisku, to není kompetence Evropské unie, to nic nového, eh, české státy se tomu brání a přitom my jako Evropská unie musíme začít jednat, takže musíme hledat nové zdroje, nové prostředky bylo by eh, dobře, kdyby se nám podařilo prolomit tuto situaci. Měli bychom mít jasné standardy také pro ty podniky, aby mohli dlouhodobě plánovat, aby věděli, co to pro ně bude znamenat, že třeba eh, v určitém míru nebudou moci produkovat eh, produkty, které už do té nové klimatické éry nebudou patřit a mohli se připravit na ekologickou tranzici. Takže Musíme k tomu mít odvahu, musíme zavádět přísná pravidla také pro financování projektu a musíme odstranit nerovnosti, které jsou pořád ve financování mezi železnicí a silniční dopravou. To v některých českých státech pořád přetrvává. Eh, máme zelenou dohodu a přitom některé státy investují mnohem více do silniční a eh, než do eh, železniční dopravy. ta kritéria konsistentnosti projektu, aby to bylo v souladu s klimatickými cíly, to se musí eh, vyjasnit, protože mě by zajímalo, jak ta kritéria by mohla být definována. Protože víceméně všechno, co dělá člověk, má určitý dopad na klima, takže bude eh, velmi zajímavé, jakým způsobem ta kritéria budou definována a jak můžeme zajistit, aby se například přestaly financovat určité věci, které mají škodlivý dopad na klima. Děkuji, do Deparně. I já bych chtěla položit eh, jednu otázku, která je podle mě naprosto zásadní. Rozpočtový výbor a celého parlamentu k těm přechodným, eh, tom přechodnému financování požaduje eh, určitou částku, která je vyšší než to, co navrhuje komise. Víme, že ten fond pro spravedlivý, eh, spravedlivou tranzici bude muset pomoci těm regionům, které eh, jsou, tím budou nejvíce postiženy, které budou muset udělat nejvíc přechodu na nový ekonomický model, jakým způsobem můžeme vyvinout tlak na to, aby vnikly národní plány, které budou tato opatření zavádět do praxe. Takže otázka, která s tím souvisí a která je podle mě úplně centrální, eh, Ursula von der Leyen říká 10 milionů euro, ale i ani tyto prostředky my vlastně nemáme, takže v určitém okamžiku se budeme muset zamyslet nad vlastními zdroji. Těch eh, eh, prostředků, je potřeba, je tolik. Eh, například v oblasti dopravy se pořád vede debata o eurovinětě, o evropské známce. Nemáme mě se investice do této oblasti podle vás eh, odpovídají eh, politikám druhých členských států. A můžu vám zase uvést jeden konkrétní příklad. Konkrétně pro rozpočet eh, by pomohlo, kdyby došlo k vyvážení různých typů aktivit v dopravě. A to je jedna věc. A druhá věc, bude potřeba, aby Evropská investiční banka vytvořila kritéria pro výběr projektů, které jsou v tím souladu. jsme mohli slyšet, eh, že eh, prostředky vyčeněné na, ten, eh, na tu tranzici mají představovat 20%, že zbývající prostředky mají jít na ty klimatické změny. Zajímavé mě, Eh, jestli to dává dohromady smysl. Podle mě ne. A další věc eh, jsou to adaptační opatření. O těch zatím nikdo nepřemýšlí. Nemáme žádný adaptační fond, který by znamenal například digitální revoluci, ale i ekologickou revoluci v sektoru automobilů. Moje potřeba, podíváme se například to, co se teď děje v Německu, v některých regionech, Eh, tam, kde se zavře nějaká továrna, to bude znamenat, že celý ten region tím bude výrazně postižen. A navíc máme dopad Brexitu na rozpočet. Bude potřeba vytvořit <clears throat> rozpočtovou položku pro adaptační fond, aby se mohla financovat adaptační opatření, která bude muset provádět v okamžiku, kdy eh, eh, bude mít své důsledky klimatická politika a kdy ty regiony na to nebudou připravené. Zajímal by mě, jestli u tohoto tématu už můžeme na tom začít pracovat a najít vlastní zdraje pro financování. Hodně se mluví o zdanění, ale nikdo tady eh, neuvádí to, že by to mohlo být eh, vzájemně výhodné. Pane Laruturu, těch otázek je hodně. A já doufám, že na ně eh, odpovíte. Já začnu to poslední otázkou a sice, jestli můžeme na tom eh, společně pracovat, proto tady také dnes jsem. Přišel jsem <clears throat> jako expert eh, rozpočtového výboru, abych se setkal s vámi s experty na dopravu a <clears throat> chci se seznámit s vašimi názory a vybrat z nich to nejlepší. A tomu, že jsem Eh, poslanec teprve několik měsíců, tak eh, jsem se setkal už eh, s poslanci, kteří tady jsou déle než já. Já doufám, že nemáte pocit, že tím ztrácím váš čas. Jean Artuy byl kdysi ministr financí, poté to byl předseda rozpočtového výboru a já se opírám o jeho zkušenosti. <clears throat> Musíme využívat ty argumenty, na které slyší naši voliči. potřebujeme prostředky o tom, jak přesvědčit i radu a bude potřeba, abychom našli jednotný postoj. My v rozpočtovém výboru nemáme stejné zkušenosti, jako máte vy výboru pro dopravu, takže o to se musíme opřít. A my se tedy vám dáváme ke službě, nebo na, vám nabízíme naše služby. Já jsem myslel, jaké jsou naše priority, ale v podstatě musím udělat všechno pro to, aby ten rozpočet představoval 1,3 HDP. To říkají všichni naši zpravodaji a Jean Artoy na to uvádí, že v okamžiku, kdy eh, parlament chtěl získat eh, více prostředků, tak se proti tomu velmi rezolutně postavili hlavy státu a v podstatě těch příštích 20 let ten rozpočet nepřekročil 1,14 eh, HDP. Takže můžeme zase opakovat tu klasickou situaci jako v minulosti, ale Pokud chceme, aby se věci skutečně pohnuly, tak máme historickou zodpovědnost. V této době je to poprvé v historii lidstva, kdy čelíme takové klimatické eh, situaci a musíme to změnit. Nechci kritizovat naše finské přátelé, když oni přišli s tím návrhem, jak eh, seškrtat 25% z Connecting Europe Facility a eh, přitom hovořili o vyšších ambicích. évidemment liées, pardon. Donc, mais attendez, soit on attend, on attend que... Ta eh, jednání eh, spolu souvisí. Eh, šéfové vlád říkají, že v únoru bude muset být zvolen zvláštní summit. Já si myslím, že by bylo dobře na tom začít pracovat co nejdříve, dokud ta Eh, ten návrh ještě není definitivní. Víme, že teď se bude vyjednávat o zelené dohodě, o rozpočtu rok 2001, o zelené dohodě a eh, otázka vlastní zdrojů je zablokovaná a parlament musí jasně říci, že se bude muset odblokovat otázka vlastních zdrojů, aby se mohlo přistoupit k jednání o víceletém finančním rámci. To říkají to všichni. A musíme najít argumenty, které budou přitažlivé pro voliče. Ale nemůžeme <clears throat> přistoupit na to, že někdo řekne, o 35% seškrtáme ty prostředky eh, a ty prostředky půjdou na klimatické změny. Eh, taková kouzla není možné dělat. Nemůžeme z těho investičního fondu seškrtat 35% a tím pádem eh, budeme mít prostředky na klimatické projekty. Tak to prostě nefunguje. Eh, musíme to vysvětlit našim přátelům. Tolik to je odpověď na vaši otázku. K tomu, co říkal Dominik Rike, říkal, ano, že budeme muset eh, postoupit. Já nemám žádný eh, kouzelný proutek, jak snížit tu dobu realizace projektu musí to být parlament, musíte to být vy se výbor pro dopravu, kdo může vyvinout tlak na eh, vlády. Nemůže to být rozpočtový výbor. Ale <clears throat> parlament může říci, že z určitého důvodu bude blokovat eh, další jednání a bude trvat na tom, že dojde ke změně v této oblasti a k vytvoření vlastních zdrojů, anebo eh, bude vytvořen, vytvořena ta klimatická banka. Hmm, paní Šaby ten rozpočet nemůže korigovat eh, chyby v této oblasti. My jsme eh, se o tom bavili s Evropskou investiční bankou. My jsme se o to, jak najít standardy pro to, aby se nefinancovaly fosilní projekty nebo ty, které eh, podporují fosilní projekty. A EBI nám říká, že budou také bojovat za to, aby vznikly vlastní zdraje. a, jak už říkal pan Ricket, ECB nemůže být e, akcionářem klimatické banky. E, to není právně možné. E, musíme také upozornit na to, že mohou přijít mimo rozpočtové prostředky, které mohou sloužit na dlouhodobé investice. Chci ještě připomenout, že ECB dala na stůl 100 miliard. Nikdo o tom zatím nehovořil. Já už jsem vám to ukazoval, že ECB vytvořila 230 eh, miliard eh, euro a ECB teď se nás ptá, co s tím bude dělat eh, s těmito prostředky v předchozí období. Převzala to paní Lagarde. Takže jak to staré, tak je to nové vedení. Eh, říká, že je tady v ECB k dispozici 100 miliard eh, prostředků. Každý rok jsou to oficiální údaje. A přitom nám říká, že klimatická banka dostane pouze 16 miliard. Eh, právního hlediska status ECB říká, že banka je tady proto, aby zajistila stabilitu cen, ale pokud není spochybněna stabilita cen, tak ECB může tyto prostředky dát do služby dalších politik Evropské unie, to je v článku 3 a tam v článku 3.3 se uvádí o ochraně životního prostředí. Takže není žádný problém s tím, aby ECB změnila velmi rychle svou politiku a financovala tyto dlouhodobé investice. Už mi pouze tři minuty. Eh, pan Kov mluvil o investiční stabilitě. Ano, je potřeba eh, definovat tato kritéria, aby bylo možné provádět dlouhodobé investice, potom k tomu eh, fondu pro spravedlivou tranzici, ten je naprosto nedostatečný, to je evidentní. Je to možná pouze začátek. Komise říká, že chtějí o tom dále jednat, například tak, aby se vyšly prostředky na investiční opatření, aby se odblokovala jednání k eurovině, k té dálniční známce. Komise má přijít s zprávou, která bude popisovat ty možnosti a bude se také slyšení, které bude řešit otázku vlastních zdrojů, protože bez těch nedojde k žádnému pokroku. To je asi dostatečně jasné adaptační fond. Ano, myslím, že bylo dobré mít proto specifický nástroj, který by byl financovaný vlastními zdroji. Zapomněl eh, jsem ještě na něco. Monsieur, pardon Encore une fois, je, pardon, j'ai l'impression que ça. Je pense que le fait qu'on ait une page blanche, c'est sans doute je to poprvé, kdy vlastně vyjednáváme v situaci, kdy eh, ještě neznáme kontury více toho finančního rámce a vyjednáváme rozpočet na další rok. Já si myslím, že to je příležitost pro parlament. <clears throat> Vzhledem tomu, že rada je zablokované, ta jednání nepostupují, hovorí se o zvláštním summitu a proto bychom to měli využít proto, abychom upozornili na naše priority velmi jasně a řekli, že k tomu jsou potřeba vlastní zdroje. Takže my budeme vycházet z vašich návrhů, vy jste první výbor, eh, se kterým se setkávám. Myslím, že tady to je velmi eh, komplikované. Já určitě sam ještě někdy přijdu, budu, setkám se také s našimi experty, uděláme syntézu toho všechno, co jste eh, vy prohlásili za prioritu a doufám, že se podaří kolektivně vypracovat další postup. Máme do, čas do leta. Oficiálně bych tu zprávu měl předložit eh, během 14 dnů, ale ve skutečnosti to bude teprve v červnu, v červenci, kdy eh, ty věci se dostanou na pořád jednání a máme tedy několik místů na to, abychom se nad tím mohli společně zamyslet. Děkuji vám za pozornost. My vám také děkujeme, pane Laraturu. Můžete počítat naší podporu, budeme se pravidelně setkávat, konzultovat tyto záležitosti a já doufám, že vy zohledníte naše návrhy a budou setkávat také naši experti, pan Marinesku, pan Rike, kteří s vámi budou v kontaktu. Takže eh, děkuji a to říkám eh, velmi ráda. V tomto období se nenecháme eh, odsunout stranou v otázkách rozpočtu, jako to bylo v minulosti, já už jsem o tom mluvila. S některými z vás musíme se postarat o to, aby ten rozpočet na dopravu byl vyšší než 9 Jsou to otázky, které jsou důležité pro naše občany a my chceme ukázat v tom příštím rozpočtu, že musíme dostat víc. A také zpráva účetního dvora eh, říká, že to je sektor, kde musíme nejvíce investovat. Je to stavebnictví a dále doprava. Takže musíme přijít s konkrétními projekty. Děkuji vám za to, že jste přišel, my vám zatleskáme. Notre prochaine réunion. Naše další schůze se bude konat 19. února v 9 hodin. Bude to 19. a 20. února do 18.30. A pozor ve vašich diářích eh, Se ještě opravte, že schůze, která byla plánována na 29. ledna, byla zrušena. Pan Timote, pojďte mě pozdravit. A teď bude schůzka koordinátorů, takže poprosím